I'm going to start on the blue growth. Takže začneme o modrém růstu. Začneme s modrým růstem, protože tady máme zpravodaje a jsou tady i někteří někteří eh, stínoví zpravodajové, takže s vaším dovolením prohodíme. Takže, pane Danelisi, máte slovo k modrému růstu. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že nepřátelé eh, růstu železnic silniční dopravy nás chtěli eh, torpedovat a proto eh, udělali tento eh, falešný poplach. Ale my budeme nyní hovořit o modrém růstu. Ještě nikdy dřív se nehovořilo tak často o tom, že je nezbytné vytvořit vhodné podmínky pro posílení růstu, vytvořit podmínky na to, aby reálné hospodářství v Evropě bylo podpořeno. Ještě nikdy dřív jsme eh, neprožívali tak eh, strašný eh, těžký sen nezaměstnanosti, která ohrožuje celou Evropu. Domnívám se, že komise ve svém sdělení o modrém růstu postupovala velmi vizionářsky, ale přesto je to velmi realistické, ambiciózní. Tak se má podpořit eh, růst v nejrůznějších sektorech a stimulovat eh, další zlepšování. Mnohé pracovní příležitosti by takto mohly vzniknout a to v nejkratší době. Kromě toho se domnívám, že změna, eh, že se tedy nyní obracíme na moře a oceány, to je věc, kterou známe v Evropě již tisíce let a můžeme tak znovu získat eh, konkurenceschopnost ve srovnání s velkými prahovými zeměmi na východě i na jihu. Domníváme se tedy, že zásadně rozšíření růstu na nejrůznější eh, odvětví, která jsou zde eh, vedena, a také právní návrh komise na integrované řízení eh, pobřežních oblastí jsou nezbytnými opatřeními pro zalepšení činnosti v těchto pobřežních oblastech, ale také pro zlepšení ochrany životního prostředí. Ve zprávě tedy říkáme, že chceme zahájit konkrétní opatření na rozvoj těchto oblastí. Specifické kompetence musí vytvořit pro všechny, kteří budou eh, činí v těchto sektorech, eh, tak aby eh, také byla určitá šance na rychlou přípravu ve smyslu vzdělání pracovníků, a to tak, aby bylo možné obsadit všechna místa v těchto eh, sektorech. Z tohoto důvodu jsme názor, toho názoru, že Evropský fond nebo spíše určité sektorální rady by měly být vytvořeny, abychom se zabývali eh, jednotlivými eh, například vzdělávacími opatřeními. Je nutné také eh, vybudovat kompetence v jednotlivých státech. Také máme evropské kompetenční panoráma, které by mělo být zorganizováno a také možné zlepšit mobilitu pracovníků právníků. Eh, čili zde eh, jsou aktivity pro studenty, pro mladé podnikatele, pro podnikatele eh, jako takové. Co se týče námořní dopravy, co se týče tady tohoto sektoru, tak zde máme určitý základ pro dosažení cíle, který, který byl stanoven také v Bílé knize. Je Jde o to, abychom vytvořili nový dopravní rámec pro eh, tento typ eh, dopravy, tak, eh, aby další doprava mohla být přenesena na námořní sektor. Domníváme se, že je zde veliký počet předpisů, které platí v námořní dopravě, které velmi často také brzdí eh, další rozvoj. Eh, chtěl bychom poprosit eh, komisi, aby předložila návrhy tak, aby onen modrý pás byl ještě zlepšen. I loďařství hraje určitou roli a víme, že tento sektor velmi trpěl v posledních letech, ale s pomocí modrého růstu je možné i tam vytvořit nové pracovní příležitosti. Víme, že je zde veliká poptávka po eh, lodích. Je nutné budovat nové eh, lodě pro eh, pobřežní Eh, námořní dopravu. Eh, domníváme se, že modrý růst se nebude omezovat pouze na pobřežní oblasti, ale také bude mít vliv na další eh, hospodářské branže všude v Evropě. Dále eh, cestovní ruch na moři. Eh, to je snad eh, nejdůležitější sektor, který může růst a můžeme jej lépe podporovat. Zde by Eh, bylo nutné spolupracovat i s regionálními orgány na podporu iniciativ na posílení eh, cestovního ruchu a jeho infrastruktur. Čili měli bychom se snažit o to, aby byrokratické překážky byly odstraňovány, aby se zlepšila transparentnost. Obce a regiony hrají důležitou roli eh, pro podporu turistiky, pro Eh, vytváření také eh, školních eh, infrastruktur, vzdělávacích infrastruktur pro námořníky a další pracovníky. Dále je nutné také zjednodušit dohled a tím uspořit náklady. Mnohé náklady mohou být uspořeny tím, že se zjednoduší postupy. Například také zadávání víz. Zde je nutné postupovat jednoduše jednoduše jim, což je také důležité pro eh, země eh, přiléhající k EU. Eh, pobřežní oblasti a přístavy eh, umožní lépe eh, prosazovat eh, také další infrastruktury pro kulturu, dějiny a tím se zlepší podmínky pro výletní plavidla a jejich činnost. Já doufám, že přístavní infrastruktury budou také podporovány, že se nabídnou lepší služby, že se zde také také prosadí eh, přizpůsobení šengenským podmínkám, aby vše bylo atraktivnější a to tak, aby pro eh, obyvatele eh, v daných oblastech se vše stane atraktivnější. Ve středozemní oblasti se právě tyto infrastruktury využívají nejlépe a co se týče budoucího sdělení o námořním cestovním ruchu, je důležité se podívat na bezpečnostní podmínky, na povolovací řízení, na využívání lodí ve volném čase. I toto musí být upravováno. Gastronomie přitom hraje také důležitou roli při eh, rozvoji eh, pobřežního turismu. Nesmíme zapomenout na to, že se zde vytváří synergie mezi námořním sektorem a terciálním sektorem agrární suroviny a cestovní ruch. To by mělo být prokombinováno, aby bylo využito všech možností užitku pobřežní oblasti mají veliké výhody v tomto smyslu. Dále modrá energie. Jsme toho názoru, že to je kapitál pro námořní ekonomiku. Celosvětově bychom měli být průkopníky nejenom tedy v oblasti výzkumu a vývoje, ale také ve smyslu strategie prosazování modré energie, tak jako tomu bylo i v jiných sektorech. Můžeme tedy konstatovat, že Offshoreové parky by mohly také vyřešit mnohé problémy. V pobřežních oblastech je velmi často však dochází k nedostatečné kam kompatibilitě mezi pobřežním cestovním ruchem a ostatními činnostmi. Čili tady je otázka eh, zlepšení podniků akvakultury. I tady vidíme oblast, eh, která může být eh, ještě zlepšena. Otázka energetických eh, offshoreových zařízení. Tady by bylo možné to propojit právě s akvakulturou, aby nedocházelo k takovému napětí mezi jednotlivými Eh, otázkami spojenými s ekologií. Akvakultura již dnes představuje na 80 tisíc pracovních přítostí. OSN provedlo určitý odhad a došlo k závěru, že v roce 2019 se v akvakultuře bude chovat více ryb než na eh, otevřeném moři. A to je velikým znakem, důležitým signálem toho, jak je významné rozšířit možnosti akvakultury. Dále také suroviny, pozem, suroviny a také zde máme nové možnosti využívat vzácné suroviny z moří. modrá technologie. I zde by mohly vznikat nové pracovní příležitosti. Tento sektor je už dnes propojen s jinými sektory, jako je například zdravotnictví nebo kosmetika, inovace potravinářství. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za úzkou spolupráci, která eh, proběhla a v blízké budoucnosti budeme rádi spolupracovat. Děkuji sekretariátu za podporu těchto prací na zprávě. Jsem vám k dispozici pro další otázky. Děkuji. Thank you very much. Ms. Vlasto. Andě, prosím. Vlasta. Pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěla nejdříve poděkovat kolegovi Spirosovi za jeho práci. Sdílím celou řadu jeho poznámek a jeho návrhů ale myslím si, že tato zpráva může být ještě obohacená. Omlouvám se, ale e, je zde tedy skutečná cestovní mapa, která e, umožňuje podpořit modrý růst. Měli bychom postupovat vyrovnaně mezi rozvojem ekonomických činností, dodržováním e, ochrany životního prostředí. A já bych chtěla říci, že můžeme jít ještě dále, abychom skutečně dobře stanovili eh, nástroje pro růst na základě stávajících eh, eh, podmínek a také s respektem k životnímu prostředí. Je nutné maximálně snížit ekologický velkou stopu eh, lidské činnosti v pobřežních oblastech. A to tak, že nemůžeme prosazovat pouze hospodářské aspekty a zpráva toto musí říci zcela jasně. Eh, měla bych několik poznámek k této záležitosti. Podporuji myšlenku, že je nutné být flexibilní Eh, eh, při eh, přípravě hlavních směrů na evropské úrovni se pak musí rozhodovat tak, aby bylo vše realizovatelné ale přitom zohlednit specifičnost eh, určitých geografických míst. V této zprávě bychom měli však také hovořit o nezbytnosti rozvoje přístavních infrastruktur pro dopravu, pro energii, tak, aby to bylo udržitelné a aby bylo možné také snižovat emise. Eh, pro cestovní ruch, který je pro mě velmi důležitý, zde zcela sdílím stanovisko našeho kolegy. Je však však nezbytné zohlednit také nezbytnost investovat do přírodních zdrojů, tedy eh, také eh, udržet eh, eh, naše bohatství v daných krajích a je nutné také tomu přizpůsobit vzdělávání. Velmi často se dělá trošku tady a trošku tam, ale ekonomicky to nemá význam. V námořní dopravě zde je nutné zajistit především ověření koexistence mezi lidmi lidskými činnostmi a přírodními činnostmi, tak, aby bylo možné eh, také eh, dosáhnout eh, synergických efektů. Dále modrý růst musí být propojen také s bezpečností námořní dopravy a také s snahou o prevenci rizik v námořní dopravě. Zcela souhlasím s předřečníkem. Děkuji. Meissner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za tuto zprávu. My eh, jsme vždycky rádi spolupracovali na této věci a budeme eh, spolupracovat i do budoucna. Já jsem, eh, a to není žádné tajemství, velkou příznivkyní modrého růstu, když si uvědomíme, že 70% naší země se skládá z moře a 30% z pevniny a bude nás nakonec 9 miliard. U nás méně lidí, ale celkově více lidí a všichni chtějí jíst, také chtějí jíst ryby a, a také se tam přepravuje přes moře doprava a energie bude pocházet z moře moře a stále více surovin také. Takže e, moře, oceány budou hrát daleko větší roli v budoucnosti a proto je důležité zamyslet se nad tím, za prvé, jak tento růst generovat a zároveň zachovat e, pro veškerou hospodářskou činnost do budoucna oceány a za druhé, jak může Evropa vytvářet evropské pracovní místa, aby stála e, v popředí i do budoucna. A proto mě ta zpráva dělá takovou eh, radost, protože modrý růst je příspěvek ke strategii 2020. My chceme eh, práci a eh, pracovní místa nová a větší zaměstnanost a tímto přispějeme. Tohle je poměrně dlouhodobá záležitost. Máme tady eh, námořní politiku, kterou jsme schválili před pěti lety. Řekli jsme, že musíme eh, rozvíjet moře hospodářsky pro budoucnost a teď už eh, tam není jenom žádná zvlášť, tedy rozpočtová položka zvláštní, ale je to i součást naší budoucí strategie a to je důležité. Hovořila jste o sektorech budoucnosti. I v Německu jsem byl nedávno na mezinárodní námořní konferenci, kde modrý růst, i když se o tom takhle nehovořilo, hrál velkou roli. Týká se to i dopravy. Eh, eh, lodní přeprava eh, roste a v Evropské unii, a, tom, a to se lidé hm, shodují, budou stále více plout po mořích, nejenom ve středozemním moři. A to znamená, že je třeba mít ekologické bezpečné hm, lodě a být napřed. I pokud jde o alternativní energie, eh, příbřežní energii, eh, plyn z moří, to je ještě více než offshore, než eh, větrná energie. Ty potřebují dopravu. A loděnice se připravily na výstavbu těchto speciálních lodí, které je třeba pro ta příbřežní zařízení. Speciální dopravní prostředky to budou. Například jsme to měli u Eh, když eh, jsme to viděli na eh, cestě na severu Německa v Kuxáfenu, ty alternativní nové varianty námořní dopravy, které tam vznikají. Potom cestovní ruch, to je také důležitá věc. Všichni eh, lidé jezdí eh, rádi k moři, nebo skoro všichni. Do budoucnosti to bude ještě více a musíme tady hovořit i o trvale udržitelném cestovním ruchu pro starší eh, lidi. I tady se na to zpravodaj zaměřuje. Můžeme také vytvářet cestovní ruch, který je ekologický. Podívejte se například na německé Wattenmeer. To je jedinečná ehm, oblast a přesto ehm, tam lze provozovat eh, rybolov, cestovní ruch i eh, příbřežní průmyslová zařízení. Pokud hovořím o rybolovu, tak akvakultura stále eh, roste. V tuto chvíli máme příbřežní průmyslová zařízení, která jsou spokojována s akvakulturou, protože na moři je prostě plno. To samé místa se využívá dvakrát a to je velice dobré. Potom modré biotechnologie. To je velice důležité. 10% oceánu je proskoumáno, pokud jde o suroviny, které by se daly o tamtud surovit, ale jsou tisíce léčiv a kosmetiky, eh, která by se z toho dala odvozovat a to se všechno bude muset, když se to vytěží, také přepravovat. Eh, to jsou zatím velice eh, zvláštní eh, věci biotechnologie, za ty my nezodpovídáme, ale musíme je lidem nějak přepravit a takže to souvisí i s tím, co my tady děláme na výboru. A potom podmořská těžba, abychom mohli budou, do budoucna aby to bylo hospodárné a zároveň ekologické něco takového provozovat, tak tady jsou Evropané v popředí. A pane předsedo, už jsem skoro u konce. Chtěl jsem jasně říci, že k tomu potřebujeme kompetence, musíme eh, zajistit eh, vyšší atraktivitu příslušných povolání, chceme eh, zabránit zdvojování prací, udělování víz, to musíme projednat a chceme také všechny lidi zapojit do naší strategie, regionální strategie, jako je strategie Středozemního nebo Balckého moře, kde budou všichni do toho zapojeni. A potom máme také směrnici na stole o v námořním prostoru a jeho uspořádání. To je velice důležité, kam, eh, kudy budou jezdit eh, v lodě, kde, se, eh, kde lze lovit ryby, kde lze postavit průmyslová zařízení. Takže to je spousta věcí a myslím si, že to bude vytvářet hodně růstu a pracovních míst nových. Děkuji, pan Taylor. Děkuji, pane předsedo a děkuji panu Danielisovi eh, za tuto zprávu. Eh, je to velice dobrý začátek, mám několik připomínek a začnu od cestovního ruchu protože jsme výbor pro dopravu a cestovní ruch. Musíme pamatovat na eh, synergie mezi příbřežní a námořní turistikou a v souladu s a soulad tedy s ochranou přírody a, a, a moří. Ovšem nejde, eh, nepotřebujeme ten rámec jenom kvůli eh, dopadům eh, cestovního ruchu na životní prostředí. Máme tady také klimatický, klimatické změny. A k tomu je klíč právě to prostorové plánování moří. Myslím, že prioritu musíme dávat ochraně biodiverzity na pobřeží a na, v moři a vytváření nových aktivit v rámci této priority, a ne naopak spíše abychom eh, nutili eh, nebo se snažili vmačknout hospodářský eh, rozvoj, ať už je to těžba plynu nebo mm, minerálu do stávajících rámců. Spíš musíme začít u ochrany toho prostředí. Odstavec 10 ve zprávě pana Danielise odkazuje na rozdíly mezi členskými stály při vývoji eh, systému eh, pro zprávu eh, příbřežních a námořních oblastí. A já souhlasím s tím, že je třeba, aby tady ta implementace byla opravdu soustavná v těchto správních strategiích. Například britská vláda s přihlednutím k vytyčování eh, námořních ochranných zón schválila jenom 31 nových eh, ochranných zón, zatímco její vlastní experti jich, eh, jí doporučili 127. Musíme tady tak trochu ukázat evropské svaly a snažit se zajistit určité soustavnější uplatňování předpisů v celé Evropské unii pro eh, takovéto eh, prostorové plánování eh, na moři. Potom je tady ta modrá energetika a její potenciál. Ten je samozřejmě k dispozici všem a také by se tím e, vyřešily některé ty priority e, změny klimatu, které máme. Pokud jde o zelenější lodě a, a pracovní místa, které s tím souvisejí, tak pomáháme naplňovat cíle. V Bílé knize eh, cestovní mapa k hm, silniční dopravě. A tam šlo o, o přesunutí 50% silniční dopravy na železnici nebo eh, na vodní eh, cesty. Souhlasím s těmi novými pravidly pro financování eh, eh, rizikových eh, podniků, což pomůže malým podnikům při financování jejich projektů. Potom jsou tady nové věci, které se týkají vzdělávání, zejména v rámci modelu Erasmu, tak abychom také vytipovali nové Eh, dovedností, které bude třeba eh, v eh, modré ekonomice. Potom k té negativní stránce. Ono není tak úplně snadné představit si těžbu nerostu na moři, která by měla pozitivní dopad na mm, mořské prostředí. Jednoznačně to obla, obnáší velká rizika, zejména v ekologicky citlivých oblastech. Podobně je třeba eh, dávat pozor, a myslím, že předřečníci už to řekli, když se zabýváme detaily toho, co je myšleno akvakulturou a modrými biotechnologiemi. To jsou pro mě takové šedé věci spíš. V šedé zóně. Takže těším se na eh, spolupráci se zpravodajem a stínovým zpravodaji a to, až to dotáhneme. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Jenom několik poznámek za eh, Petra Vandalena, který je naším stínovým eh, kolegou. Chtěla bych poděkovat eh, samozřejmě panu zpravodaji za všechno úsilí a za jeho nadšení pro tuto zprávu a náš stínový zpravodaj kolega se těší na návrh zprávy. A myslím, že můžeme klidně říci, že mnohé členské státy se často neuvědomují prospěch a možnost růstu právě v oblasti turistiky. Tady je obrovský dodavatelský řetězec. Velice často se mluví o jiných věcech a toto je trošičku popelka. Myslím si, že to musíme držet jako prioritu programu. Peter rovněž se domnívá, že dokument komise je ambiciozní a nám se zamlouvá to, že tam hovoří o základních záležitostech toho, tohoto velice důležitého odvětví. Nejde jenom o lodě. Samozřejmě jde i o vnitrozemské přístavy a všechno to, co je spojené i se zaměstnaností, průmyslem. A on si myslí, že bychom měli více také těžit z naší námořní historie a rozvíjet námořní odvětví. Podporujeme udržitelný růst v tomto odvětví a rovněž bychom chtěli eh, mít jistotu, že toto odvětví bude řešit otázky znečišťování. To je velice důležitý. My jsme z ostrova, takže víme, co všechno eh, trpí, když se něco nedave. A proto je třeba, aby tady byly rozumné iniciativy, aby se tyto záležitosti řešily. Ve zprávě o politice námořní dopravy do roku 2018 hovoří také o otázce elektřiny z břeží a jestli eh, takovéto lodě potom méně znečišťují. To je jenom taková myšlenka. Možná, že by to mohlo být zajímavé pro námořní dopravu vůbec. Také hovoříme o piráctví protože je velice důležité zajistit mezinárodní spolupráci, když se podíváme, co se děje kolem Somálska, Nigérie. Je tedy důležitá mezinárodní mezinárodní spolupráce v boji proti pirátství. To je velká priorita. Potřebujeme bezpečnou námořní dopravu a e, e, tak by to e, mělo být řešeno i různými DG a národními vládami. Náš kolega také chce, aby se nezapomnělo, že prostorové plánování je v rukou členských států. Spolupráce je samozřejmě vynikající věc, ale národní suverovanost musíme ctít. A na závěr se těší, eh, že se budou řešit důležité aspekty, o kterých eh, se hovořilo i v jiných zeleních. Určitě se tím i zpravodaj zabývá. Čili chci ještě za pana eh, Van Dalena poděkovat zpravodaji a těšíme se na vaše další sdělení. Děkuji. Pan Eh, Ugias. Děkuji. Eh, pane předsedo, a děkuji kolegovi panu Danlesovi za jeho návrh. Rád bych mu poděkoval, protože já eh, tento návrh velice podporuji. A myslím si, že to bylo dobře sformulováno. Také samozřejmě jsou, tady budou pozměvací návrhy. První věc, pobřežní systémy a růst a vůbec ten ostrovní systém. Myslím si, že to všechno musí být součástí všeobecného rámce. My fungujeme v rámci strategie Evropa 2020. To, to je náš kompas, aby tak řekl. Jedná se o růst v Evropě všude. A samozřejmě, že nemůžeme tolerovat, aby některé oblasti, dejme tomu pobřežní oblasti, e, zadržovaly růst zdržovali růst. Takže abychom umožňovali inteligentní, to znamená udržitelný a inkluzivní růst, musíme vyhodnotit strukturální a systémová znevýhodnění těchto zón. Proto vás musím upozornit na otázky také nákladů na dopravu, protože ty jsou velice špatné pro vzdálené oblasti. Propojení například eh, ostrovů mezi sebou nebo ostrovů a s kontinentem. Já eh, to ukážu na příkladu, abychom si to lépe představili, že se tady bavíme konec konců o lidech, kterých se to dotýká. Například spojení mezi Sardinií a kontinentem. To stojí, když je, tam necháte převést auto 800 euro. A je to všeho všude 120 mil. A to je, eh, se to samozřejmě je znevýhodňuje lidi, náklad a vyřazuje celou oblasti z eh, trhu. Dejme tomu, vezmete si Kréto. Eh, zase je tam 5,6 milionů lidí, kteří takhle žijou eh, v těchto oblastech eh, Středozemního moře. Proto musíme mít správnou strukturu, která by tento ostrovní systém celkově propojila s jednotným trhem evropského kontinentu. Pak ze strukturálního hlediska je tady důležitá ještě další věc. Má, se to, má to co dělat s cestovním ruchem. Tady jsou také určitá omezení sezónního rázu. Čili je těžko si představit, že nějak že jestliže jenom 4-5 eh, měsíců v roce se všechno ehm, dobře daří, pak to samozřejmě neznamená rozkvět po celou roku, protože podívejte se na Balearské ostrovy a podobně. To je jenom pár měsíců, kdy je tam velká sezóna. Takže když mluvíme o růstu, musíme řešit některé ty otázky, o kterých tady pan zpravodaj mluvil a určitě on sám na to dále upozorní. Čili, abych to uzavřel, chci říci tolik. Náš právní systém nám poskytuje určité možnosti, eh, například celní kodex, článek 151. Ten umožňuje členským státům, aby stanovili určité volné zóny, a to zase může pomoci vyrovnat ty strukturální, ta strukturální znevýhodnění prostřednictvím eh, příznivých fiskálních systémů, intervencí, které eh, vyrovnají eh, ta omezení. A to potom umožní vytvořit taková spojení, která umožní využívat i politiku soudržnosti, nebo můžeme použít nástroje, které jsou v rukou členských států. Myslím také sociální, systém sociálních intervenčních podpor a podobně. Už končím, pane předsedo, čili Jedná se o to, aby tady byla struktura, celý systém, který by zajistil propojení s integrovaným dopravním systémem v rámci jednotného trhu. A pak tedy se nám podaří dosáhnout cílu 2020, doufejme, včas a překonáme ta všechna omezení v Evropské unii. Děkuji. Než dám slovo komisi, pak jenom za sebe bych chtěla říct také několik slov. Děkuji panu Daneli za jeho zprávu a velice se těším, Danelisovi, velice se těším, že dostaneme jenom zprávu. Já jenom vždycky eh, chci, aby se myslelo i na severní vody, nejenom na jižní, ale na studenou vodu, nejenom na ty mm, mm, teplé vody ve všech z těchto iniciativních plánech. A teď, co se týče eh, také eh, celého tohoto odvětví, pak eh, mám tady obavy, že v některých členských státech je zatím pořád ještě určitý monopol tím, že dejme tomu je to jeden přístav. Dejme tomu velká většina, například lodí vyráží ze Southamptonu. Čili na to si musíme dát také pozor, abychom nakonec neměli jenom jeden přístav, kde vlastně všechny ty eh, turistické lodě, ty velké linery by byly soustředěny, takže aby ta velká turistika nebyla soustředěna v jenom eh, portu, eh, přístavu. Pardon. Samozřejmě ještě bude čas, tady bylo to celé fiasko s tím požárem, takže já vám potom dám slovo a dále, můžete to bude mít sručně, protože nejprve komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poblahopřál eh, kolegovi k této zprávě, protože ta zpráva je věru velice významná a to zvláště pro ostrovy, a to zdaleka nejenom pro jižní ostrovy, ale pro všechny ostrovy, které jsou součástí Evropy. Je to zpráva, která podle mého názoru představuje krok před k modré ekonomice a k růstu. Podle mého názoru tento návrh představuje Eh, možnost dosáhnout udržitelného růstu v námořním sektoru. Myslím si, že dynamický rozvoj, inovace by eh, měly být eh, charakteristickým rysem i v tomto odvětví. A toto odvětví může být úspěšné, pokud zahrnujeme všechny členské státy, všechny instituce, všechny regiony a to i včetně těch eh, malých. Tak, abychom společně eh, s malými a středními podniky mohli zajistit, že skutečně budeme udržitelným způsobem využívat pobřežní oblasti. Eh, jde nám o to, aby se využil potenciál pro růst právě v pobřeží, aby se také mohla využívat energie, kterou lze získávat z moře. A potřebujeme také doporučení, pokud je o akvakulturu, to je moc důležité Každá iniciativa se mm, implementuje teprve po konzultaci členskými státy, Evropským parlamentem a zainteresovanými stranami. Nepochybně modrá strategie je velice důležitá. Musí se tady řešit na otázky turistiky, alternativních zdrojů energie. To pak pomáhá i ostatním ostrovům, tak aby mohli maximálně využívat svůj hospodářský potenciál. A tady bych se chtěl zmínit o konkrétní věci. Měli bychom zajistit, aby ostrovy, které patří do Evropské unie, nebyly znevýhodněny. A myslím si, že to je velmi důležitá věc, kterou je třeba řešit. A také v tom odvětví turistiky, těch velkých výledních lodí, bychom také měli více se snažit v nadcházejících letech protože to je velice důležitá věc v souvislosti s evropskou ekonomikou. Dovolte mi, abych znovu poděkoval kolegovi za jeho zprávu a jsem rád, že budeme eh, potom moci projednat další věci mezi sebou. Děkuji. Děkuji a děkuji eh, za to, že jsme dostali prostor k tomu také říci několik slov. Nejdříve bych rád uvedl, že eh, nás opravdu povzbuzuje celá ta debata zde dnes a to, co jsme zatím eh, viděli eh, v návrhu eh, zpravodaje. A, a sice proto, že nám to ukazuje, že svým pohledem na námořní politiku a modrý růst jdeme správným směrem. Důležitá je námořní ekonomika, jak pokud jde o její celkový, e, celkovou velikost, tak potenciál růstu. A potom další věci, které je třeba zvážit, pokud jde o to, jak tento e, růst lze e, zajistit a řídit co nejefektivněji. Myslím si, že velice důležité je uvědomit si to, co eh, bylo jak v té zprávě, tak eh, zaznělo v přísvědcích. A sice eh, tu ekonomiku je třeba vnímat jako soudržný celek a ne jako jednotlivé její součásti. To je důležitá věc. Je třeba poukazovat na vazby, kterými se zdůrazní, že námořní ekonomika není jenom pobřeží, ale také to souvisí s tím, co je ve vnitrozemí a co má dopad na tamní hospodářskou aktivitu. Potom je třeba pamatovat na to, že námořní ekonomika je složená jak z tradičních sektorů, to znamená námořní doprava lodí a související výroba, a s novými oblastmi. A ve všech, nebo ze všech těchto sektorů je třeba zdůraznit přísnost inovací a výzkumu. To je něco, co je mimořádně důležité pro konkurenceschopnost evropské námořní ekonomiky. Oblasti, kde jsme investovali do inovací, do techniky, kde prostě jsou e, zajištěné, kde je zajištěná cesta vpřed, tak tam Evropská unie pokračuje nejlépe. Drží se na světové špičce. Potom e, hovořili o závislosti na eh, odborných, eh, odborném vzdělání. To je mimořádně důležité. Je, to důležité, je důležité zachovávat eh, ty odbornosti, které už existují, ale zároveň také se posouvat nebo tedy ke znalostem o aktuální vývoji. Všechno, co souvisí s obnovitelnými energiemi a s kombinací schopností pro rozvoj tohoto sektoru. To je velice důležité. Nesouvisí to jenom s tím, co už máme, ale také zjišťujeme, co je k dispozici v ekonomice a eh, jak eh, tedy zatlačit více vpřed. Potom jsou tady velice eh, vítané ty poznámky k námořnímu cestovnímu ruchu. To je téma, na kterém pracujeme. Chceme k tomu vydat dokument ke konci tohoto roku nebo později eh, tento rok. Jedná se také o téma naší hlavní akce Evropského námořního dne, který se bude konat ve Valetě 21. a 22. května. Eh, pokud je o akvakulturu, tak tam se všichni eh, shodneme, že to je sektor, který má potenciál, bude třeba jej dále rozvíjet. Pokud jde o um, nabídku zdrojů, v, mm, mořských plodů a mm, je třeba eh, tedy se tím eh, zabývat. Potom je tady eh, těžba z mořského dna. Stále ještě probíhá debata o tom, co je možné a co není možné, ale všichni víme, že existuje velký zájem na rozvoji tohoto sektoru. Ty se rozvíjí teď po celé země kvůli. Evropská unie tady má dobrou pozici, jak pokud jde o technologie pro těžbu ze dna, tak obecně při, eh, o rozvoji příbřežní těžby. A kontext a práce, kterou děláme eh, v té těžbě z mořského dna, tak jedna z věcí, eh, která je tam klíčovou součástí, je zabývat se možnostmi a riziky v tomto sektoru. Potom energie z oceánu, Větrná energie je samozřejmě klíčovým sektorem v Evropské unii, ale potom jsou tady další sektory, jako jsou energie z vln a z přílivu. Ty je také třeba rozvíjet. Potom přínosy e, modré biotechnologie, to, to asi nemusím zacházet. Ještě bych zdůraznil několik eh, věcí závěrem. Rozvoj námořní ekonomiky v Evropě také bude do značné míry záviset na rámcových podmínkách, které proto stanovíme. A tady máme celou řadu věcí. Za prvé, návrhy, které eh, souvisejí s financováním v rámci eh, budoucího nebo příštího víceletého finančního rámce. Celá ta nová struktura finančních fondů, a to je to nejlepší slovo, které proto jsem teď schopen najít, jsou tady vždycky věci, které eh, souvisejí s příbřežní ekonomikou a modrým růstem. A je třeba eh, se na ně zaměřit v rámci eh, debaty ve členských státech a i mezi členskými státy a evropskými institucemi, tak abychom se zaměřili na rozvoj operačních programů a partnerských dohod. To je důležité pro rozvoj ehm, příbřežních ekonomik, budování ehm, struktury kapacit. My jsme navrhli integrovat eh, instrumenty, které se týkají poznatků o moři, sledování moře a prostorového plánování moří. My, tohle jsou všechno věci, které my považujeme eh, za růstové faktory, nebo za faktory, které nám umožní rozvíjet tu ekonomiku. pokud jde o ta fakta, tak to usnadní eh, subjektům činnost, potom sledování, to je důležité pro provoz a potom eh, eh, plánování, to samozřejmě je důležité vykolikovat si prostor pro rozvoj činnosti na moři. Takže myslím, že to je všechno. Děkuji vám, pane předsedo, za prostor. Děkuji. Pane Danieli, jestli chcete ještě něco dodat, kdybyste to zvládnul, díky. Uh, celému požárnímu alarmu eh, jsme tady vykolejeni? Νομίζω no ότι i η εμπειρία που jen krátce, pane předsedo. Zkušenosti, které jsme udělali s mořským hospodářstvím a také cestovním ruchem v pobřežních oblastech, jsou zkušenosti pozitivní i negativní a proto jsme nyní již trochu eh, chytřejší. Víme velmi dobře, že když investujeme kapitál do eh, cestovního ruchu nebo do jiných, jiných eh, sektorů, pak eh, se musíme nejdříve podívat na životní prostředí a jeho kvalitu. Eh, velmi citlivý ekosystém je klíčem dalšího rozvoje těchto činností na moři. V komisi jistě budou souhlasit s tímto. Děkuji všem kolegům za příspěvky, děkuji za spolupráci. A samozřejmě jde také o získávání surovin z moří. To je trošku sporná oblast, ale velmi dynamická. Je zde veliký potenciál, eh, ale zde musíme být velmi obezřetní. Proto je nutné eh, stanovit eh, velmi jasná pravidla Eh, tak abychom mohli vůbec očekávat, že ta pravidla budou eh, dodržována při těžbě surovin z moře. Toto platí samozřejmě nejenom eh, pro středozemní moře, ale také severní moře, Balcké moře a podobně. V následujících jednech až budou předloženy pozměňovací návrhy, budeme mít eh, také možnost eh, dále spolupracovat v této oblasti. Celá jistě je možné doplnit ještě mnoho dalších témat. Nesmíme však eh, připravit příliš dlouhý text a musíme se tedy trošku omezit. Děkuji všem za spolupráci a těším se na budoucnost. Děkuji. Já bych chtěla jenom připomenout, že 20 dubna je termín pro ehm, pozněvací návrhy a hlasovat ve výboru budeme 30. května. Teď eh, se dostáváme zpět ke zprávě o eh, dohodě mezi Evropskou unii a Sri Lankou. Potom eh, poplachu všichni zmizeli a aby už se nikdy nevrátili, tak se musíme alespoň nějak do toho pustit. Máte tedy slovo k vaší zprávě. Děkuji. Pane předsedo, bude to velmi stručné. Je to poměrně standardní postup, takováto dohoda mezi Evropskou unii a mezi e, v tomto případě e, Sri Lanskou demokratickou socialistickou republikou. Vlastně to doplňuje nebo na hraně 15. bilaterální dohodu, kterou podepsala Sri Lanka s členskými státy. 15 těch dohod, pardon. Čili tady žádné problémy nejsou a e, má to být eh, na konci května. Pan Benjan. Ano, abychom ušetřili čas, mohu říci, že plně podporuji návrh eh, zpravodaje a to by stačilo. Paní Foster, souhlasíme. Termín pro pozměvací návrhy a jediné je, že byste to mohli odmítnout a to je 24. dubna a 7. května. Budeme hlasovat eh, v výboru, pokud komise nepotřebuje hovořit, tak děkuji moc krát, to mi pomůže a tím se dostáváme k poslednímu, co máme dnes. A to je zpráva pana Marinesku o eh, vnější politice Evropské unie v oblasti letecké dopravy. Tak prosím, pan Marinesko. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla, chtěl poděkovat za pozměňovací návrh, které byly předložené. Už jsem navrhl i nějaké kompromisy. Ve, ve Štrasburku jsem se sešel se stínovými zpravodaji a myslím, že jsme dospěli k dohodě o většině Eh, pozměňovacích návrhů i kompromisu a eh, čekám, až eh, se bude hlasovat o stanovisku ve výboru pro zaměstnanost a pak předložím poslední variantu kompromisu a hlasovací seznam. Děkuji, pan Benjan. Ano, v skutku eh, měli jsme vynikající setkání eh, se stínovými zpravodaji ve eh, Strasburku. Myslím, že jsme v podstatě probrali všechno a většina mých pozměňovacích návrhů byla zohledněna v kompromisech. Já chci mít hlavně tak zajištěno, že se bude hovořit o podnicích, nejenom o spotřebitelích, protože si myslím, že podniky na to mají zájem. A jsem také velmi rád, že zpravodaj eh, přišel eh, s kompromisem o těch centrálních letištích a regionálních letištích, o jejich významu a o tom, jak je důležité využívat eh, stávající infrastrukturu lépe, než aby se pořád stavěla nová. Pak bylo jenom pár záležitostí, které se nevyřešily, ale doufám, že se tak stane. Můj poznávací návrh 60. My jsme přesvědčeni, že komise nemůže jednoduše navrhnout nebo jednoduše vysvětlit eh, zastoupení EU eh, e- e- e v ICAO. Myslím si, že se to týká i rady. Takže k tomu jsem předložil pozměňovací návrh. Uvidíme, zda se to skoriguje nebo ne. Jsou tady své pochybnosti. A pak pozměňovací návrh 54. Myslím si, že zpravodaj tady Eh, vyslovil souhlas s přístupem, že potřebujeme lepší spolupráce, aby se zajistilo eh, účinné jednotné eh, evropské nebe, ale poukázal také na to, že možná jsme mm, správně neukázali na opravdové výjimky, že tady jsou i jiné překážky. Já se budu snažit to řešit ústním pozměvacím návrhem, aby to vyznělo lépe. Paní Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Ano, srdečně vám děkuji a děkuji také za spolupráci při zasedání ve Štrasburku. Já bych chtěla pouze upozornit na to, že pro nás je téma hluku na letištích důležitým bodem. Zmiňuji to pouze, eh, protože také otázka dohody eh, byla aktualizována. Eh, jsou zde určité otázky, které umožní Eh, upravit eh, pravidla pro eh, letadla USA z hlediska hluku. Ohledně této dohody je nutné se dívat také na reciprocitu. To jsou ty podstatné prvky, které já zde vidím a jinak je však velmi důležité, abychom dodrželi určitou konzistentní linku. Děkuji. Děkuji panu Marinesko. Já jsem eh, se musela vrátit eh, do Spojeného království, takže jsem se eh, té schůzky nemohla zúčastnit. A my jsme ale hovořili, my jsme v podstatě souhlasili s tím, že se vyřešily ty věci hodně v těch kompromisech. Já jsem předložila hodně pozměvacích návrhů, něco, co bych chtěla mít zvlášť. Myslím, že jde hlavně o transsibirské záležitosti. To bylo důležité, aby tady bylo zmíněno a pak, eh, pak také jednotné eh, evropské nebe. To je zásadní pro to, co budeme dělat dál. Myslím, že je důležité, abychom také hovořili o dalších eh, letišních kapacitách, jako jsou runwaye a podobně. Ale obecně ano, jak říká pan Marinesku, musíme počkat, co s tím udělá výbor pro zaměstnanost, pak se k tomu vrátíme. Ale myslím si, že obecné zaměření je takové, že vždycky jsme potřebo- podporovali postup této věci a pravděpodobně to bude i nadále panu Alkadrávi. Děkuji, pane předsedo. Tentokrát zastupuji i Jorga Eichtfrieda, který je v zahraničí. Pokud jde o tuto zprávu, tak bych chtěl říci, že eh, se k ní jako frakce stavíme eh, velice pozitivně. Vyšla mimořádná spolupráce i mimo, mm, minulý týden ve Štrasburku, to proběhlo dobře dobré eh, jednání se stínovými eh, zpravodaji. Všechny eh, pozměňovací návrhy předkládané zpravodajem podporujeme. Jsme také velice rádi, že zpravodaj explicitně přejel řadu našich pozměňovacích návrhů, nebo je chce podpořit. Ještě bych velice stručně dodal, že považujeme za důležité Eh, návrhy 17, 18 a 36, 17 a 18. Tam chceme zdůraznit, eh, že spravedlivá, upřímná konkurence, poctivá konkurence uvnitř Evropy je eh, důležitý aspekt, který je nezbytný i k posílení postavení mimo Evropu. pokazujeme tam eh, na eh, určité nepocivé postupy, praktiky eh, nízko nákladových společností nebo regionálně dotovaných společností. Tím se musíme zabývat, pokud jde tedy o vnější politiku. Pokud jde o 630, tak tam trváme na povinné minimální standardy v bilaterálních dohodách, které se týkají sociálních a ekologických standardů a práv cestujících, protože to je jediný způsob, jak se ně dobrat zákonodárného rámce, který bude navzájem skoordinovaný a, který je minimem pro eh, to, abychom se dobrali eh, poctivé konkurence po celém světě. Děkuji eh, za komisi pan Gail. Gil. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji za vynikající zprávu a blahopřeji mu a, a i ostatním poslancům k pozměňovacím návrhům, které, myslím, valná většina z Myslím, že valná většina z těch 60 dále posílí návrh zprávy a dozajisté tedy podporujeme eh, ambicioznější politiku eh, vnější eh, leteckou, která jistě pomůže tedy k tomu, abychom se vyrovnali s těmi závažnými výzvami, kterými, kterým čelíme. Potřebujeme více Evropy v naší vnější letové politice. A větší zapojení Evropského parlamentu jistě pomůže při implementaci eh, závěru rady i návrhu, které jsme my eh, vtělili z dělení. Budete-li souhlasit, pane předsedo, naše připomínky eh, k jednotlivým přizněvacím návrhům dáme k dispozici panu zpravodaji ke zvážení a vzhledem k časovému omezení pokud můžu, bych zúraznil jenom několik z nich tedy pana zpravodaje i, celého, i celý výbor. Za prvé pozměňovací návrh číslo 9. Myslím si, že není eh, spravedlivé eh, poukazovat na to, že eh, komise zde tedy se snaží oharmonizovat legislativu a tím odhaluje slabá místa to my samozřejmě děláme každo, eh, tedy pravidelně, takže tady si myslíme, že to není úplně na právě místě to zmiňovat. Eh, potom pozměňovací návrh číslo 13. Tady eh, se navrhuje, navrhují příslušné standardy, nebo vhodné standardy než vysoké standardy v mezinárodní bezpečnosti a bezpečnosti provozu. To si myslíme, že je snížení toho standardu, o který se Evropa normálně snaží v této oblasti. Pozměňovací návrh 27. Si myslíme, že nepodporuje konkurenceschopnost Evropy na mezinárodní úrovni. Spíše se tady volá po více daních pro letový sektor a myslíme si, že to by dále znevýhodnilo evropský eh, letecký průmysl na mezinárodním konkurenčním trhu. Potom pozměňovací návrh číslo 28. Tam nám nebylo úplně jasné, co výbor od eh, komise čeká. Hovoří se tady o, o dostupném přehledu studií. Spíše mm, jste možná mohli vyzvat komisi, aby eh, bedlivě tedy se zabývala eh, odlišnými eh, poplatky a taxami eh, ze strany členských států. Pozměňovací návrh čísla 26 to vyzývá komise, aby zajistila povinné minimální standardy bilaterálních dohod. Já si myslím, že to jde za mandát komise, protože bilaterální dohody jsou mezi členskými státy a třetími zeměmi a komise nemůže stanovovat nějaké minimální povinné standardy. Můžeme vyjednávat se členskými státy a jednat s nimi tedy. A to děláme o určitých standardních eh, klauzulích v bilaterálních dohodách, jakož i v evropských dohodách. Potom pozměňovací návrh číslo 38. My jsme navrhli eh, revizi eh, nařízení 868, které se týká Ehm, nepoctivé konkurence mezi evropskými a neevropskými přepravci, kdy eh, ti neevropští přepravci mají eh, nepoctivou výhodu, eh, pokud jde o státní dotace nebo posekávání cen. A připravujeme se tedy na takovou revizi. Ale nebylo nám zřejmé, jak Tento revidovaný nástroj by také eh, mohl se týkat eh, alternativních eh, módů trvalé udržitelné dopravy. Nevím, jestli se to má týkat čistých aut nebo vysokorychlostních vlaků nebo něčeho jiného, ale pro nás, my si, my si jenom obtížně představujeme, jak by mohla být mezinárodní eh, konkurence mezi železnicemi v Evropě a v Perském zálivu nebo v Americe. Takže tady nám nebylo mm, příliš zřejmé, eh, co tohle má a znamená. Ještě několik minut, pane předsedo, už skončím. Pozměňovací návrh 40 odkazuje, tedy eh, na komisi, která by měla dokončit vyjednávání s řadou sousedních zemí, včetně Alžírska. Já bych vás rád informoval, že zatím jsme eh, s Alžírskem nezahájili vyjednávání. Máme mandát, ale nezahájili jsme vyjednávání. Takže tohle byste možná mohli opravit. 59. Svět eh, tedy vyzývá komisi, aby se zamyslela pečlivě před eh, zavedením eh, kárných opatření, která eh, by mohla poškodit letecké přepravce v Evropské unii. To my samozřejmě děláme a myslím, že naše sdělení bylo takovým pokusem o pečlivé zvážení situace a o návrh opatření, která nebudou vnímána jako kárná, ale podpůrná pro evropský průmysl. Potom ještě závěrem k pozměňovacímu návrhu 60. si návrh vyzývá komisi, aby navrhla vyjednávací mandát, který by se týkal eh, vyjasnění naší pozice v ICAO. To se velice eh, těžko dělá a takové doporučení už bylo učiněno v roce 2002 Komise s tím přišla, ale rada nezareagovala pozitivně. Takže eh, si myslíme, že tohle je v ideálním případě dobrý návrh, ale myslíme si i dnes, že by bylo velice těžké proto získat podporu a naplnit je. Děkuji, pane předsedo. A ještě jednou blahopřeji panu zpravodaj k vynikající zprávě. Děkuji. Chcete k tomu ještě něco dodat rychle? Já si poděkovat za všechny připomínky a určitě to všechno vezmu v úvahu. Já vám velice děkuji. 7. května, abych vám připomněl, budeme o tom hlasovat ve výboru. Nemyslím, že už je stanoveno datum eh, na plenární zasedání, ale 7. května budeme poprvé hlasovat. Asi to potom bude v černu. Takže já vám moc děkuji a tím se dostáváme k závěru dopoledního zasedání a s jeho neobvyklými vzruchy a velice vám děkuji za to, že tím pádem jsme zase dohnali program a uvidíme se odpoledne. Eh,